z mé strany obdržel jsem od rady pozice v prvním čtením, a to následující. Ta první se týká nařízení o Evropské železniční agentuře. E, to druhé se týká směrnice o interoperabilitě železničního systému a třetí se týká směrnice o bezpečnosti v železniční dopravě. Tyto tituly budou uvedeny v zápisu z dnešního zasedání. Parlament má tři měsíce čas na to, aby se vyjádřil v postoji k prvnímu člení.